a je to na členských státech, aby je eh, aplikovali ve svých zemích. Děkuji. Komisar. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava je tímto uzavřena. Vážené kolegyně a kolegové, následujícím bodem na pořadu jednání je společná rozprava o práva v oblasti lesnictví ohledně Kamerunu a Končské republiky. Zde je doporučení pana Žado ohledně dohody EU Kamerun o právu v oblasti lesnictví a dále také doporučení téhož autora Ohledně dohody EU Koňská republika o právu v oblasti lesnictví. Dále je zde také otázka k ústnímu zodpovězení na komisi, položená několika skupinami. Toto všechno budeme projednávat společně v tomto bodu. Jako první bude mít slovo zpravodaj pan Žado, 6 minut, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Především bych vám chtěl všem, vážení kolegové, poděkovat za naši společnou práci na toto téma a všechny politické frakce tohoto parlamentu zaujaly společné stanovisko a ehm, takže položili otázku k ústnímu zodpovězení a vypracovali rezoluci, která doprovází tedy dohodu o e, partnerství. To téma je opravdu důležité. Jak všichni více, eh, eh, lesy ustupují, každé dvě vteřiny na světě zmizí eh, rozloha jednoho fotbalového hřiště, což je za rok rozloha celého Řecka. Rozloha území, kde je vykácený les a to je dramatické z hlediska biodiverzity, protože to znamená několik tisíc živočišných a rostlinných druhů, které jsou ohrožené a nejzasaženější lesy tropické lesy obsahují polovinu biodiverzity světa. Je to dramatické také z hlediska klimatických změn. Odlesňování přispívá z 20% k skleníkovému efektu. A odlesňování kromě toho ohrožuje několik set milionů osob, které buď v lesích žijí, anebo žijí z lesa. Eh, lesní těžba a, les, eh, a lesní průmysl eh, jsou hlavní příčinou odlesňování a především v té zóně, která se nás nestýká, to znamená v povodí řeky Kongo. 20 až 40 dřeva vykáceného a prodaného ve světě je ilegálně vytěžené a to, čím se dnes zabýváme, je skutečně naprosto stěžení. Tyto partnerské dohody v rámci výboru pro zahraniční obchod byly schváleny prostřednictvím um, opatření souhlasu. A to, toto opatření díky Lisabonské smlouvě umožňuje Evropskému parlamentu vyjadřovat se a současně je to tedy ano nebo ne. To znamená, že právě proto je tato diskuze tak důležitá, protože nám umožňuje zacházet více do podrobností a, a zabývat se otázkami, eh, které eh, pro, eh, jsou tak důležité pro nás i pro komisi a pro vás, pane komisaři. Čili je to Eh, ta dohoda, ty dohody jsou důležité, protože zajišťují vysledovatelnost dřeva, zavádějí také opatření pro nezávislou kontrolu a eh, také eh, se týkají tedy řízení lesního průmyslu v Kongu, Kongu Brazavil a Kamerunu. Ale ještě než vstoupíme do podrobností dohod a otázek, musíme rozlišit mezi legálně vytěženým dřevem a trvale udržitelným dřevem. My se tady zabýváme legálností vytěženého dřeva, ale kdo říká legální, ještě neříká trvale udržitelná těžba. To znamená, že první obecná otázka, kterou já položím komisi, je, jak se zavazuje komise k zajištění globální konzistentnosti otázky lesů, tím spíše, že rok 2011 je Mezinárodním rokem lesů, když vezmeme v úvahu, co bylo řečeno v Nagoje, když vezmeme v úvahu, co bylo rozhodnuto v Cancúnu o mechanismu Red Plus a když vezmeme v úvahu také obchodní dohody, které jsou dojednané a které někdy vlastně liberalizací obchodu se dřevem přispívají k odlesňování. A také čekáme od Evropské komise stále odpověď na otázku agropaliv, a e, ne, nepřímou podporu k alokaci půdy. Parlament vás požádal, abyste e, tyto e, výzvy z, zařadili do hodnocení trvalé udržitelnosti agropaliv. Takže co se týče těchto dohod, je tu celá řada pozitivních aspektů. My jsme velice ocenili vyjednávací práci a účastníků občanské společnosti v Kamerunu a v Končské republice. My víme, že to není jednoduché a e, zdá se, že z tohoto pohledu jsou opravdu tyto dohody velice úspěšné nebo jsou úspěchem. Ale také, jak říkám, máme řadu otázek a požadavků. Pane komisaři, jste připraven třeba každých půl roku nebo nebo půl roku po podpisu dohody na složit účty o e, aplikaci dohody, protože je jisté, že mezi kvalitou jednání a její aplikace může být velký rozdíl. Takže bychom si přáli, abyste nám přišel říci, zda eh, a ti příslušní aktéři, občanská společnost, zda jsou nadále zapojováni do aplikace těch dohod. My bychom si přáli, aby eh, občanská společnost v těchto zemích, kde třeba není těžké se si stěžovat například na korupci, zda existují nějaké mechanismy pro podávání stížností, které by umožnily občanské společnosti říci třeba tady ta aplikace je špatná a naše eh, slova už nikdo ne neposlouchá. A e, také bychom si přáli, abyste nás pravidelně informoval z dopady aplikací, aplikace těchto dohod, tak abychom se ujistili, že z hlediska celkové konzistentnosti výboru pro lesnictví a konkrétně legálnosti e, těžby dřeva, abyste nám řekl, jak to vypadá. A konečně poslední věc, vy tvrdíte, že v těchto dohodách není žádný rozpočet. Samozřejmě bude potřeba rozpočet který, pro tyto politiky, takže můžete vyjasnit rozpočtovou otázku týkající se těchto dohod o partnerství. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme k autorům ehm, otázky a první řečnici je paní Běder. Má tři minuty, prosím. Vážená paní předsedající, eh, vážený pane komisaři, eh, tropické eh, dešťové lesy v Kamerunu a v Kongu jsou pod tlakem a my musíme přivítat tuto dobrovolnou dohodu, protože se snaží zabývat otázkou udržitelného vývoje také dřevařského průmyslu. Lesy patří nejenom lidem, lidu těchto lidí, ale jsou také součástí ekosystému celé planety. Jsou klíčem k těmto udržitelným systémům a obsahují miliony tun uhlíku. Udržení těchto lesů je jedním z cílů, které bychom měli pokryt v rámci klimatických změn a snažili jsme se to dělat už po celá léta. Tyto dvě země, eh, bychom měli pogratulovat za jejich odvahu a prozíravost eh, tím, že podepsali tuto dobrovolnou dohodu s Evropskou uní. Ovšem, eh, úprava a vymáhání těchto dohod to bude velkou výzvou. Víme, že co všechno, jaké úsilí nás toto všechno stálo, jak to byla tvrdá cesta, ale je tady vůle vůle a myslím, že bychom měli za to být vděční a měli bychom tím potěšení. Existují tady ilegální, ilegální dovoz dřeva, e, který je neudržitelný. V současné době množství dřeva, které e, se kácí e, nelegálně a které je dováženo do e, Evropy, představuje pětinu výrobků dřevařských na našem trhu. Přestože parlament a jiní se snaží proti tomu bojovat. Vymáhání možná bude jednodušší tím, že se začlení místní lidé a také občanské společnosti v těchto zemích. A musíme zajistit také to, aby jejich práva byla ochráněna Eh, a aby tito lidé byli i nadále do tohoto začlenování a aby se jejich hlas na, hlasu naslouchalo. A konec konců eh, jsou to lidé, kteří toho nejvíce ztratí, eh, když se vytratí tyto lesy. Tropické dřevo je součástí celého systému, je to spojeno s výrobky, které se dostávají do našich domovů. Měli bychom se více vážit těchto zdrojů a měli bychom se postarat o to, aby byla udržena tato, tyto druhy, ale také si, ale také bychom se měli postarat další věci. Musíme se, nesmíme podkopávat naše vlastní úsilí eh, a zároveň musíme poskytnout největšímu trhu, eh, eh, musíme zabránit tomu největšímu ilegálnímu trhu s dřevem. Výsledkem této dohody může znamenat to, že toto, tyto výrobky budou mít vyšší cenu a to je něco, proti čemu bychom neměli protestovat. Nejenom je to omezený zdroj, ale je to jediná věc, kterou místní lidé mohou prodávat. Oni znají pravou hodnotu svých produktů produktů a my na základě této dohody ji budeme znát také. Tito eh, lidé jsou součástí těchto lesů, musíme jim pomoci vymoci tuto dohodu. Oni nás podporují, oni nás potřebují naši eh, podporu. Tyto dohody jsou dvoustranná, dvoustranný proces a obracíme se na vás, eh, pane komisaři, doufáme, že to budete moci vymoci. Chceme bojovat za dobrou planetu, která bude dobrá pro tyto země, ale i pro Evropskou unii jakékoliv narušení těchto závazků bude sledováno a potrestáno. A pak se musíme podívat i na jiné země v Africe, v Ázii a v Jižní Americe, tak aby podepsali podobné dohody a to co nejdříve. A těším se na to, že budu s vámi spolupracovat a doufám, že komise docílí těchto výsledků. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo David eh, Martin, pět minut. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěla, chtěl začít tím, že poděkuji panu Žádovi za příkladnou spolupráci se stínovým zpravodají. Všichni jsme pracovali skvěle na této zprávě a jsem potěšen, že mohu říci, že jsme dosáhli širokého konsenzu. Dohody eh, s Kongem a s Kamerunem eh, spolu s, také s Ganou znamenají, že některé z afrických eh, zranitelných lesů jsou teď pokryty touto dobrovolnou dohodou o partnerství. Existence těchto dohod, jak už řekli dva předřečníci, by, bychom měli velice velice přivítat, protože nám to skýtá mechanismy, jak bojovat proti velkému ilegálnímu obchodu se dřevem. Je to také nová příležitost pro lepší eh, řízení eh, přírodních zdrojů a doufám, že to sebou přinese také větší eh, transparentnost a že nám to napomůže bojovat proti korupci ve, ve sektoru lesnictví, který mm, je, mm, zažívá endemickou nákazu v těchto zemích. Vítám, vítáme tyto dohody, ale mm, myslím si, že je tady řada věcí, které nám leží na srdci, alespoň bych chtěl potrhnout tři věci. Především nebezpečí spočívá nejenom v tím, že by mohl vzniknout takovýto eh, eh, rámec, musíme vybudovat rámec pro, eh, pro to, abychom zabránili zneužívání eh, lesů a tato dohoda by neměla, být další, neby, neměla vést dalšímu znehodnocování e, lesů a k narušení životního prostředí, kterému se vždy snažíme zabránit. Přejeme si mít dohodu, která přispěje k zachování a udržitelnému vývoji biodiverzity a podobných systémů. A myslím si, že komise musí neustále sledovat tuto situaci a předkládat pravidelně zprávy o tom, jak, jaký bylo, jaký bylo dosaženo pokroku v této dohodě. A konečně domorodí lidé tak často bývají oběťmi eh, vykořišťování v oblasti životního prostředí a ti by měli profitovat z těchto dohod. Příslip, který je zakotven v této dobrovolné dohodě o partnerství ze strany končské vlády, eh, eh, by mělo zajistit práva domorodých lidí a tento příslip musí být dodržen. A doufám, že komise bude udržovat kontakty s tamnější vládou a bude vynakládat neustálý tlak na to, aby tyto sliby byly dodržovány. A za třetí musíme e, zajistit, a tady souhlasím s Catherine Bader, která se o tom zmínila, e, musíme zajistit, aby bylo e, zajišť, zaručeno správné financování. Eh, protože jedna věc je mít dohodu na papíře, ale ehm, bez ehm, financování je to jenom bezvýznamný kousek papíru. A jak už bylo naznačeno, nejsou tady žádné balíčky pro financování tak, aby bylo možné eh, se této oblasti věnovat. Záleží na nás a na tom, co nám navrhne komise a parlament. Musíme do rozpočtu zapracovat eh, příslušnou rozpočtovou položku, tak, aby tato dohoda mohla fungovat. A to znamená, že potřebujeme peníze, abychom mohli ověřit mm, zákonný dovoz dřeva do Evropské unie. Potřebujeme potřebujeme peníze, abychom eh, mohli zajistit technickou expertizu pro ty, kteří tady fungují v afrických zemích. A také potřebujeme nebo musíme mít peníze, abychom mohli eh, provozovat monitorovací činnost. Eh, tedy v příštích měsících musíme stanovit příslušný finanční rámec, aby tyto dohody fungovaly. Ještě zopakuji, toto jsou dobré dohody, ale jako všechny dohody eh, bude záviset na eh, ostražitosti, eh, na dobré práci nevládních organizací, jednotlivců, členských států, končské a kamerunské vlády, do jaké míry dodrží sliby a zajistí, že tyto dohody budou v praxi fungovat. Mělo by to vést k lepšímu monitorování těchto lesů, k menšímu, lepšímu využívání těchto přírodních zdrojů. A měli bychom, doufám, že se pustíme ve správném směru a budu rád, když komise bude i nadále úzce sledovat pokrok, kterého bylo dosaženo. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je Joe Higgins, dvě minuty. Uh, Obecný přístup Janika Žadu k tomuto případu já velice vítám a vítám každé opatření, které bude chránit eh, deštné pralesy a eh, také eh, místní obyvatelstvo v pralese a zajistí lepší život obyvatelstvu příslušných zemí. Na začátku je potřeba říci, že jak Koňská republika, tak Kamerun mají velice represivní vlády, kde je, v Kamerunu je veliká míra korupce a v republice Kongo dochází k otřesnému zneužívání části obyvatelstva, především pygmejů. Zrovna byl přijatý nový zákon, který by měl chránit tyto domorodce. Eh, dřevařský průmysl je zapojený do korupce a zneužívání pracovníků a eh, odlesňování je velikou hrozbou pro domorodé populace. Proto rezoluce eh, Evropského parlamentu týkající se demokratické kontroly dřevařského průmyslu a obyvatel zasažených těžbou. Chci souvisí to s chudobou v příslušných zemích a chudobou obyvatel, kteří by bez nelegální těžby eh, neměli co jíst. Těžba je také spojena s chudobou eh, celé řady komunit v příslušných zemích, eh, to jak si nevyřeší ani místní skorumpovaná elita, ani nadnárodní společnosti, které z toho profitují lesní dělníci a domorodá populace Eh, by mm, měli mít možnost eh, jak si eh, vlastní zdroje využívat, podobně subsaharská Afrika, podobně jako západní Sahara, by měli tedy přijmout podobná opatření jako se toho v Tunisku. Děkuji. Mm, děkuji, Daniel Kaspary, dvě minuty. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, mnohé exportní země začaly uzavírat uzavírat dobrovolné dohody a Evropská unie také zahájí reformu odpovědného lesnictví, bude podporovat eh, zákonné eh, získávání dřeva. Eh, co je však pro mě obzvláště důležité, je zlepšení transparentnosti a zabránění škod v lesnických praktikách. Proto je zapotřebí, aby partneři zlepšili své praxe. Je tedy také nutné, aby Evropská unie v těchto výrobních zemích podpořila příslušný eh, postup eh, zavádění systému sledovatelnosti. Další dva body bych chtěl uvést rovněž. Dobrovolné dohody jsou eh, neseny myšlenkou, že je nutné zastavit těžení legální až poškození lesů eh, a také ztráty eh, rozmanitosti Eh, využívání tropických lesů, eh, které mají eh, silnou schopnost vázat uhlík, je nutné podpořit, jinak by to mělo obrovský dopad pro celý svět. Tato dohoda je malým krokem, ale správným krokem, správným směrem. A sdílím to, co řekli předřečníci. Děkuji zpravodaji za dobré spolupracování. a byl bych velmi rád, kdybychom mohli zlepšit náš svět na této cestě. Děkuji a nyní má slovo komise pan Bibalks. President, members. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, měl bych eh, zažít, začít s tím, co říkal pan Žádov. Chtěl bych mu poděkovat za jeho podporu, kterou poskytl eh, této dobrovolné dohodě o partnerství kterou zavřeli vlády Konga a Kamerunu. Doufám, eh, že budeme moci podpořit doporučení Ehm, také eh, bychom chtěli eh, povzbudit vlády Kamerunu a Konga, aby zvážili tato doporučení. Je důležité, aby jak Evropská unie, teď partner a partnerské země eh, spolupracovali, protože nezákonná těžba je problémem pro všechny. Vím, že zákonná těžba. Tady existujeme v zásadě, chceme začít spolupracovat s cílem trvale udržitelného řízení těchto eh, lesů. A tím vlastně odpovídám na jeden z návrhů Tady bych mohl říci ano, jsem ochoten, je každých šest měsíců, když mě přizve parlament, předložím zprávu, budu monitorovat, do jaké míry bylo dosaženo pokroku. Je pravda, že je to závazek, jsou s tím spojena rizika, ale to je jediný způsob, podle mého názoru, jak opravdu udržet nebo získat trvalé udržitelné řízení těchto zdrojů, protože když toto neuděláme, a když budeme jenom eh, vyslovat nějaká prohlášení, tak se nám nepodaří být úspěšnými. Eh, pro naše partnerské země eh, tady to existuje, to znamená také hodně závazků, ale mohu vám říci, že jedna z důležitých věcí eh, je, aby se přestalo s nezákonným těžbou. 15 miliard ztrát to může znamenat, hm, ale nezákonná těžba má také negativní dopady na domorodé obyvatelstvo a také na biodiverzitu a klimatické změny. A zároveň je e, zapotřebí zdůraznit, že Evropská unie je jedním z největších e, e, trhů pro tyto výrobky dešných lesů. To znamená, náš přístup je na nejvíc důležitý. Důležitý v tom, jak se budeme věnovat celé otázce 20 těchto tropických výrobků se dostává do Evropy, takže máme tady závazek, musíme zajistit to, že budeme brát jenom tyto legální e, zdroje. A zároveň klimatické změny, otázka s tím spojená, je něco, co nám všem leží na srdci. Ochrana těchto lesů musí někde začít. Jednoduše, je jednoduché někdy říct, ano, musíme e, zaplatit za to, že budeme ochraňovat lesy. Je to taková jednoduchá větička, ale aplikovat to znamená už daleko větší závazek z obou stran. Pokusím se odpovědět na pár otázek, e, které mi byly položeny vymáhání a implementace, mm, mm, mm, společná implementace nebo výbor pro společnou implementaci, který bude sledovat, do jaké míry se naplňuje dohoda. Eh, také bude tady nezávislý audit se provádět, který bude analyzovat legálnost eh, toho všeho a účinnost. A eh, také takové mechanismy kontrolní a roční zprávy. Tyto roční zprávy budou zveřejňovány a budou k dispozici Evropskému parlamentu a e, také tím, že budeme připravovat tyto dohody, jsme připravili tyto dohody, chceme, aby i domorodé obyvatelstvo občanské společnosti byly zaangažovány. Dosud byly totiž úplně vynechány z celého procesu. Takže jsme se dohodli na tom v rámci nové dohody, e, že e, tady bude zřízen výbor pro všechny aktéry, který bude monitorovat tento pokrok, kterého dosáhli tito domorodí lidé. Také je tady další mechanismus, který je zakotven v této dohodě a ten by měl zajistit, jak budou auditoři mít přístup k různým informacím, a to informacím od občanských společností a dalších společenství. Určitě to bude také otázka zdrojů. Dva, mezi lety 2002 až 2004 Evropská unie přispěla 445 milionů eur do oblasti lesnictví a vůbec obecného vývoje. Něco z toho bylo nasměrováno právě do této dohody FLECT v jednotlivých zemích. Komise dosud Um, um, pak, pak investovala 35 milionů, aby podpořila FLECT obecněji. A budeme investovat dalších 35 milionů mezi obdobím 2011 až 2013. Rád bych rovněž zdůraznil to, že členské státy také finančně přispěly a také jsme lidské zdroje věnovali do implementací této dohody a sedm, sedm úředníků mám, nebo sedm spolupracovníků, kteří se touto otázkou zabývají a kteří úzce spolupracují eh, s Evropským institutem pro eh, lesnictví a dalšími eh, podobnými institucemi. Tak máme ještě, je tady doplňkové, doplňující úsilí z, mezi lety 2000, od roku 2010. Je to takový klíčový prvek dohody FLECT a ten bude takovým, takovým doplňkem celého přístroje, přístupu eh, bude tady o to, abychom zabránili nezákonnému zneužívání lesů. Nedávno dohoda, která byla dosažena v Cancunu, má snížit eh, remise eh, a také znehodnocení lesů a ta přispěje k další podpoře ze strany komise do rozvojových zemí. Naše budoucí práce na zprávě lesů na základě těchto dohod bude velkou pomocí, protože budou učiněny další kroky pro vlády, které mají být zajištěna práva domorodých lidí lidí a členy místních komunit. Eh, zaznamenal jsem si také otázku eh, lidských eh, práv souhlasím s návrhem usnesení a vím, že komise by měla sledovat tyto otázky. Mohu vás ujistit, že otázka lidských práv je v popředí našeho politického dialogu s partnerskými zeměmi. A také vás ujišťuji, že boj proti korupci je eh, jednou z otázek, které se věnujeme, když eh, vyjednáváme eh, se partnerskými zeměmi. Ale chci zdůraznit jeden konkrétní bod, který byl takovým velkým povzbuzením během celého procesu. Partnerské eh, země se cítí být eh, zaangažovány a bez skutečného zaangažovanosti našich partnerských zemí bychom mm, nemohli opravdu ochránit tyto lesy. Vím, že eh, toto je jenom začátek celého procesu, ale je to začátek procesu, který musí sdílet obě strany. A jsem vždycky připraven mm, přijít sem a odpovědět na to, jak tato implementace probíhá. Ale určitě pomocí FLECT jsme neudělali špatný krok. Je to krok ve správném směru. Ehm, nechceme zvýšit riziko, ehm, možná neposkytneme nepostačující řešení, ale alespoň je to už dobrý krok, ehm, na který můžeme být hrdí. Děkuji. Thank you very much indeed, Commissioner. First of all, I... Děkuji, pane komisaři, nejprve bych se chtěla omluvit. V toku této diskuze já jsem domnívám, že teď je vhodný okamžik,